informaci. Zápis a přijaté dokumenty zasedání ze 24.10. jsou k dispozici. Máte k tomu nějaké námitky? Není tomu tak, takže zápis je schválen. Nyní sdělení předsedy. Příslušné orgány Německé spolkové